Bien, la séance est ouverte. Zahajuji schůzi. Vážení kolegové, toto zasedání našeho výboru je eh, věnováno poslednímu hlasování v rámci rozpočtového postupu k rozpočtu na rok 2011. Včera večer proběhla schůze koordinátorů s cílem přiblížit stanoviska Eh, pokud je na jedné straně o usnesení, které doprovodí hlasování o našich pozměňovacích návrzích návrhu rozpočtu pro 2011, kde budeme vysvětlovat tedy eh, naše racionále, naši logiku eh, našeho stanoviska a dále bude třeba vůči radě také se vyslovit k budoucnosti evropského rozpočtu za rámec roku 2011. Po schůzi koordinátorů, po dohodách na úrovni koordinátorů, obě zpravodajky a já sám jsme se účastnili dnes dopoledne opět eh, konference předsedů a s ohledem na to, co zaznělo včera večer a dnes dopoledne, vám navrhneme eh, k hlasování poznací návrhy, jejichž seznam máte k dispozici. Jsou zde eh, dva hlasovací seznamy. Jednak jsou zde pozměňovací návrhy rozpočtové tzv. mimo sbírku. A dále, je zde, dále jsou zde pozměňovací návrhy k tomu usnesení. Výborně. Takže všichni eh, máte eh, pozměňovací návrhy a máte také hlasovací kartu, ano? Připravte si, prosím, hlasovací karty pro elektronické hlasování. Je možné, že budeme muset sčítat hlasy elektronicky. Nejsem si jist, zda budeme mít eh, jednomyslnost ohledně všech pozměňovacích návrhů. Takže nejprve se podívejme na rozpočtové pozměňovací návrhy takzvaně mimo sbírku, oh, collection. Máme zde sérii pozměňovacích návrhů, které se týkají vytvoření eh, nových eh, seznamu, pardon, nových eh, položek na straně výdajů. Je to tedy podle, podle okruhu Odpovídá to novým pravomocím, které má Evropská unie podle Lisabonské smlouvy. Dále je zde série pozněcích návrhů, které se týkají strany příjmu. Než se pustíme do hlasování, požádal o slovo Salvador. Pane předsedo, abych to vše zkrátil, navrhuji, abychom pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat, a které se týkají vnějších výdajů, abychom bloko, hlasovali o všech en bloc. Uh, oui, je, je vous... Ano, děkuji. Myslím, že socialisté žádají o ústní pozměňovací návrh, takže eh, bohužel eh, musím vzít ty pozměňovací návrhy jeden po druhém. Takže číslo 4900. Spravodajka. Jaká je pozice spravodajky? Jste pro nebo proti? Nebo se zdržujete? Nebo volné hlasování? Spravodajka je proti. Dobře, kdo je pro? Pardon. Ano, promiňte, máte ústní poznací návrh. Ano, a je čistě technické povahy, protože se domníváme, že bychom měli eh, vypustit slovo sport, protože sport je okruh 3B a místo toho bychom to měli zařadit do 4903, tak by to více odpovídalo těm jednotlivým eh, položkám, eh, pardon, okruhům. Čili je to technický pozměňovací návrh, říká předseda. No, pokud bude přijat, bude to tak automaticky zavedeno do textu, pokud ne. Takže 49.00, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Elektronicky, prosím. Pardon No, tu, tu as... Tu as euh, qui on... Oh. <laughs> Oui Bon, ok. Alors, le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Eh, konec hlasování. Z 17 k 14, ale je třeba tam přidat dva eh, hlasy proti za EPP a jeden pro, takže 18 ku 16 je výsledek. Bylo to tady přijato. Nyní. 4901. Nyní 4901. Eh, Můžeme říci, že to je stejné hlasování? Že budete hlasovat stejně? Ne? Dobře, budeme hlasovat, takže elektronické prosím, začněte a udělám stejné úpravy o stejné počty hlasů. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 17 ku 14 stejné skóre s těmi příslušnými úpravy, úpravami 18 ku 16. Dobrá, nyní číslo 4902. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Sedmnáctku 13, takže vlastně 18 15. Rovněž přijato. Díky. Číslo 4903. Tady máme ten sport eh, v obráceném smyslu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Sedmnáct ku šestnácti. Takže to je 18 ku 18, takže zamítnuto. Ano, ale já jsem je počítal. Můžeme začít znovu, pokud si přejete. Aha, říkají mi, že zelení mají o jednoho navíc. Nehlasovala. Kolegyně nehlasovala. Dobrá. Tři z vás nemají hlasovací kartu. Dva hlasovali proti. Jeden, jedna, paní Durand, hlasovala pro. Je-li to tak, výsledek je 18 k 18 a bylo to zamítnuto. Pan Haglund chce něco říci? No, pane předsedo, mohl byste ještě tedy uh, říci, kdo z nás, kteří lidé nemají tu hlasovací kartu? Sidony a Salvador a paní Durand. Bohužel je to tak. Takže 49.03 nám mizí ze stolu a nyní 49.04. Kdo je pro? Hlasujte, prosím. Respektive hlasujte, prosím, elektronicky. Vy máte k tomu ústní pozvací návrh Garane? Ještě nehlasujeme. Slovo má Goran. Tak bychom tady rádi navrhli stejnou změnu, aby to bylo konsistentní Eh, s těmi okruhy. Eh, Chtěli bychom připojit eh, rozvojová politika a civilní ochrana a vypustit EEAS, e tedy tu, vnější, tu Evropskou službu pro vnější činnost, protože to patří pod okruh 5, aby to tedy bylo správně. Dobře, nechávám hlasovat o takto změněném pozměňovacím návrhu. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. Št 14 plus 2 je 16, 16 plus 1 17, takže o jeden hlas to získalo většinu a prošlo. To znamená, že máme čtyři poznací návrhy z této série, které byly přijaty a jeden, který byl zamítnut. Stejně jako u všech zamítnutých poznacích návrhů ve výboru pro rozpočet mohou ovšem poslanecké kluby to znovu předložit v plénu. Pokračujeme s těmito rozpočtovými poznacími návrhy, takzvanými mimo sbírku, a nyní to budou poznací návrhy týkající se zdrojů. Bohužel to nemůžeme vzít unblock, eh, protože tam máme opět ústní poznací návrhy socialistů, ne, Gerane? Bez mikrofonu. Domníváme se, že je správné říci, že záruka za finanční stabilizační mechanismus eh, eh, se týká nejenom pladeb, ale i závazků. Chtěli bychom tam tady přidat slovo commitments, aby to z bylo commitments and payments, závazky a platby. Ale myslím si, že to, že to nemění význam. A pokud toto eh, kolegové přijmou, tak to můžeme vzít unblock. Předseda, děkuji. Eh, říkají mi, že mm, byste snad měl i k 49.08 ústní pozměňovací návrh. Geran, eh, promiňte, ta, ta změna, kterou jsem zmiňoval, se týkala jak 4907, tak 4908. Aha, dobře. Takže přidat tam commitments, tedy závazky k těm platbám. No, nemyslím si, že to by mělo vyvolat, že by to znamenalo oddělené hlasování. Takže vezmeme unblock eh, návrhy 4905, 4906, 4907 a 4908. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Máme zde velkou většinu a tyto pozměňovací návrhy byly přijaty unblock. Tolik tedy ta složka pozměňovacích návrhů mimo sbírku a collection. A nyní budeme hlasovat o poznacích návrzích k návrhu usnesení naší zpravodajky. E, Problém s hlasovacími kartami stále není vyřešen? Dobrá, budeme provádět tu úpravu počtu hlasů. Všichni máte příslušné poznací návrhy. Nejprve kompromis, kompromisní návrh naší zpravodajky. Ano, pardon, Gerané. Promiňte, že opět narušuje hlasování, ale máme také ústní poznací návrh k daně z finančních transakcí. My jsme tuto věc nestáhli. Omlouvám se. Ano, to je pravda. Takže než se pustíme do poznacích návrhů k usnesení, socialisté eh, si přejí eh, setrvat u svého poznacího návrhu, kde by se eh, vytvářela, vytvářel řádek rozpočtu daň z finančních transakcí. Jaký je postoj zpravodajky? Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? většina je proti, nepopiratelně. Takže e, náš výbor toto nepodpořil, ale jak platí pro všechny poznací návrhy, o kterých se hlasuje v tomto výboru, autoři, překladatelé poznacího návrhu mohou znovu předložit do pléna. A nyní můžeme hlasovat o poznacích návrzích k usnesení. Začneme e, kompromisem e, A zpravodajky. Kdo je pro? Je to kompromis. Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden. Přijato. Ale eh, nepokrývá to ty dva následující poznací návrhy. Takže poznací návrh číslo jedna Anny Jensenové. Zpravodajka proti. Kdo je proti? Eh, pardon, eh, pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, čili dvojka odpadá. Nyní poznací návrh číslo 3 a 4, totožné, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kde proti. Zdrželi se. Přijato. Jsou přijaty tedy. Stejně tak pětka a šestka jsou totožné, ale zpravodajka je proti tentokrát. Kdo je pro? Pan Hartong, kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 7 paní Jensenové, zpravodajka proti, kdo je pro? Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. A jak se počínají zelení? Jsou pro nebo proti? Konec hlasování. Konec hlasování. Máme 20 hlasů pro plus 1, a 17 proti plus 2 hlasy. Takže 21 k 19 přijato. Poznací návrh paní Vertmanové, kde máme ústní změnu. Pane Haklonde. Myslím si, že je důležité, abyste brali v úvahu všechny lidi, kteří si přinesli ty hlasovací karty právě teď i když je neměli v té první volbě, takže myslím si, že teď už e, není třeba připočítávat nebo odečítávat, mohl by se to ještě zkontrolovat. Efektivně. E, dobře, ano. Jak to vypadá s hlasovacími kartami? Paní Durán už má, dobře. A u EPP? Stále nemáte? Pardon? Ty máš. Aha, takže Ono to nemění výsledek hlasování, které právě proběhlo, ale je to důležité. Dále, děkuji panu Haklundovi. Jediný, kdo nemá tady hlasovací kartu, je zpravodajka. To je tady výsada zpravodajky, která může zvrátit vždy výsledek hlasování. A nyní po tomto upřesnění situace hlasujeme o pozvacím návrhu paní Vetmanové s ústní změnou, kterou máte před očima. Zpravodajka je proti, kdo je pro. Budeme hlasovat elektronické, Nezlobte se. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 15 pro, 22 proti. To znamená 23 proti. Zamítnuto. Nyní kompromis B s ústním poznacím návrhem a kompromis C. Můžeme vzít možná unblock oba ty kompromisy, pokud souhlasíte. Ano, dobře, s tou ústní změnou. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Díky. Takže oba kompromisy byly přijaty. Není poznací návrh číslo 9 pana Portaše a desítka jsou totožné, zpravodajka proti. Kdo je pro? Musíme hlasovat elektronicky o devíce a desítce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Pro máme 20 a minus 19 plus 1, takže také 20 zamítnuto. Není číslo 11 a 12 jsou totožné, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Zdrželi se, tady byla velká většina pro. Pro odmítnutí. A nyní třináctka pana Elise, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Skupina Jamesa Elise a pár přátel, kdo je proti? Velká většina, zdrželi se, zamítnuto. Je třeba tedy čtrnáctku, eh, dá, o ní dát hlasovat, pro, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis D zpravodajky. Kdo je pro? Kompromis D, děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se? Přijato. Nyní tedy číslo 15 a 16 odpadají, ale musíme hlasovat o 17. Paní Triple. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se? Přijato. Číslo 18 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, zdrželi, pardon, proti? Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 19 pana Portaše, který chce zničit ten text. Zpravodajka je proti. Ale někteří jsou pro. Hlasujeme elektronicky o 19. Hlasujte, prosím. Všichni hlasují, všichni hlasovali. Konec hlasování. Konec hlasování a výsledek je 14 pro, 26 plus 1 proti, zamítnuto. Číslo 20 pana Hartonga, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Pan Hartong. A paní Andrea Senová, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 21 pana Gardia Fabela, Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 22 pana Portaše bylo staženo. Už se o něm nemusíme bavit. Není číslo 23 pana Hartonga. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Jsme proti? Děkuji. Zdrželi se? Neprošlo. Číslo 24 pana Portaše nebylo staženo, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 25. Tady máme dílčí hlasování po částech. Je to rozděleno do první části One of it most až po slova Among Others. U této první části je zpravodajka proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky o první části návrhu 25. Hlasujte, prosím. E, přidáme jeden hlas proti. Konec hlasování. 23 pro, 17 plus 1, 18 proti. Přijato. Nyní druhá část. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se. Druhá část byla rovněž přijata. Číslo 26 pana Gorana Ferma. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Číslo 27 paní Jensenové. Kdo je pro? Zpravodajka je pro. Děkuji proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Číslo 28 paní Vertmanové. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní kompromis, číslo, kompromis E pravodajky. Kdo je pro? Pardon. Ještě před hlasováním žádá o slovo pan Portaš. De alternativa que que Já jsem předložil návrh, je to vlastně alternativní usnesení a myslíme si, že o tom bychom měli hlasovat nejdříve, protože to vlastně omezuje ten rozsah. Jedná se o ústní pozměňovací návrh. Nous avons pris comme méthode depuis... My od začátku postupujeme tak, že nejprve hlasujeme o kompromisech, aby se to urychlilo, o kompromisech zpravodajky. pravodajky. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud by kompromis byl zamítnut, pak budeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. Leda, že byste chtěl učinit ústní pozměňovací návrh. Ano, přesně tak. Dobrá, takže s ním vystupte, prosím. Prosím, máte slovo. Přeštěte jej. Je to k odstavce 9. Pokusím se anglicky. Opakuje, že rozpočtový postup pro rok 2011 měl být připraven v rámci střednědobého přeskumu eh, víceletých finančních rámc, víceletého finančního rámce. Domníváme se, že eh, omezený manevrovací prostor eh, vnucený aktuální situací zejména u okruhu 1 a 3b a 4, že tady to jsou prostředky nedostatečné pro naplnění stanovených priorit a pro Eh, pro zlepšení kapacity EU reagovat na nepředvídatelné hospodářské, politické a jiné výzvy. Vzhledem eh, v důsledku toho eh, Příprava Evropského parlamentu na rozpočet 2011 závisí na zahájení zásadního přeskumu stropů pro příjmy a výdaje, což musí být řádně naplánováno až do roku 2013. A konečně apelujeme na radu, aby vzala plně na vědomí a tak dále. Tam už to bude stejné. Děkuji, paní zpravodajka, prosím. Já jsem se velice pečlivě vyslechla, ale chci říci, že nepodporuji tento ústní pozměňovací návrh, protože včera jsme dosáhli konsenzu na schůzi koordinátorů a proto toto nemohu podpořit. Bien, alors, euh, je fais voter d'abord sur l'amendement. Nejprve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? GUE. Kdo je proti? všichni ostatní, kdo, eh, zdrželi se, zamítnuto. Není tedy kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Tento kompromis nepokrývá 29, o které budeme nyní hlasovat, ovšem ve dvou částech. Nejprve první část pravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Děkuji. Zdrželi se. První část byla přijata. Nyní druhá část. Ehm, tentokrát je zpravodajka pro. Proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Většina je proti. Ehm, druhá část tady nebyla přijata. Nyní číslo 30, to už bylo pokryto v kompromisu. Číslo 31 pana Hartonga, zpravodajka proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Číslo 32 Garana Ferma. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji proti. Děkuji. Zdrželi se. Většina eh, pravice je proti. Číslo 33 pana Hartonga. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 34 Jamesa Alice. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Díky. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Liberálové byli rozděleni. Všichni se toho všimli. Číslo 35 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 36 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Tak tady musíme hlasovat elektronicky, protože tady asi se dočkáme překvapení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Konec hlasování. 18 pro 21 proti plus 1 hlas zamítnuto. Číslo 37 pana Alvára. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Číslo 38 Gorana Ferma. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato. Číslo 39 tady odpadá. Pardon, jenom první část 39 odpadá. Ale musíme hlasovat o druhé části návrhu pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 40 pana Alvára. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 41 pana Rike. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato. Blahopřejeme panu Rike a jeho kolegům. Není číslo 42 Gorana Ferma. Zpravodajka je proti. S tím, že jde o doplnění ke 41. Zpravodajka je proti tady. Kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se. Většina na straně pravice, takže zamítnuto. Nyní otočíme list číslo 43 pana Alvara, tentokrát je zpravodajka pro. Kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se. Přijato. Nyní pozměňovací návrh zpravodajky, ústní, nahradit XX slovy 47 milionů. Je to odstavec 18. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Je to prakticky technická úprava. V každém případě to bylo přijato. Nyní máme tři další poznací návrhy ke stejnému odstavci, které jsou navzájem kompatibilní. Číslo 44 Helge Triple. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní Číslo 45, Garana Ferma, ve dvou částech. Nejprve první část. Zpravodajka je pro, kde je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se. První část byla přijata. Není druhá část, kde se uvádí ITER. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Druhá část byla rovněž přijata odlišnou většinou. Není číslo 46 pana Portaše. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 47 pana Portaše. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se? Přijato. Číslo 48 pana Alvara, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Těmi extremisty mezi námi. Střed byl pro. 49 Pávra, zpravodajka proti. Kdo je pro? A musíme hlasovat elektronicky. Hlasujte prosím o 49 pana Alvara. Hlasujte. Konec hlasování. Konec hlasování. 23 pro, 16 plus 1, 17 proti, přijato. Číslo 50, a Elise. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se. Eh, eh, Tentokrát těch proti bylo něco více, ale zamítnuto. A zamítnuto tedy. 55, eh, kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, přijato. E, číslo, panu to 51, ani 52, kdo je pro, Spravodajka je pro, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto pravicovou většinou proti levici, která je v menšině. Není číslo 53 na Ferma, to je totožné s 54, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Tentokrát musíme hlasovat elektronicky. Ta většina je odlišná. V každém případě ty bloky jsou odlišné. Konec hlasování. Konec hlasování. 21 hlasů pro, 18 plus 1 proti. Bylo to přijato. Tyto dva, respektive poznací návrhy byly přijaty. Číslo 55 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 56, Gorana Ferma, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději bych to vzal elektronicky. Začíná to být komplikovaná politická situace, nepřehledná. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 18 pro, 19 plus 1 proti, tedy 20 proti, zamítnuto. Číslo 57, paní Triple, ve dvou částech. Eh, první část should be až po landscapes. Kdo je pro landscapes, krajiny, zpravodajka je pro, děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Většina je pro. Druhá část až po vodní zdroje. Kdo chce, kdo chce dát vodní zdroje do krajiny? Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. O vodních zdrojích. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. Konec hlasování. 17 pro, 22 plus 1 hlas proti. Druhá část byla zamítnuta. Nyní číslo 58 pana Haglunda. Zpravodajka je pro. S ústním poznacím návrhem ALDE. ALDE by si přálo, aby tento poznací návrh byl zařazen do odstavce 22. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Přijato. Číslo 59. Gorana Ferma. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. Dvacet pro, osmnáct plus jeden hlas, tedy devatenáct proti, přijato. Číslo 60 Helge Triple, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 61 paní Andrea Senové. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti, děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 62, pana Portaše, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 65, pana Alvara. Zpravodajka proti. Kdo je pro? Zdrž, eh, proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 63, paní Jensenové. S ústním pozvacím návrhem eh, nahradit slova Exceptional Funding for výjimečné financování pro slovy Specific Market Support Measure in um, ehm, specifické opatření podpory trhu v. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Eh, proti. Zdrželi se. První část byla zamítnuta. Pardon, ne první část. Eh, to byla ústní, ústní pozměnací návrh, čili zamítnuto. Není číslo 64 Helge Triple. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Zelení velmi izolováni, kdo je proti. Všechny ostatní barvy duhy zdržely se, zamítnuto. Číslo 66 na Ferma, zpravodajka proti, kdo je pro. Musíme zahájit elektronické hlasování. Konec hlasování. 17 pro, 22 plus 1 hlas proti, zamítnuto. Číslo 67 pana Hartonga. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 68 pana Chaci Marka Kise. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti. Jenom socialisté. Drželi se? Přijato. Číslo 69 na firma Spravodajka je proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky o 69. Hlasujte, prosím. Juta již hlasovala, konec hlasování. Výsledek 19 pro, 20 plus 1 proti, zamítnuto. Číslo 70 Helge Triple, která chce zničit danou část textu, zpravodajka je proti. Ale je třeba hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 70 elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. A teď na pětí. 20 proti 20 plus jednomu hlasu, takže zamítnuto ale to je hezké skóre, Helgo. To je pozbuzující. Uvidíme, zda 71 bude mít stejný výsledek. Zpravodajka je proti. Aha, hlasujeme opět elektronicky. Dáme Helze druhou šanci. Prý už nemám právo hlasovat. Konec hlasování. Konec hlasování. 21 pro, 19 plus 1 proti, takže tentokrát je výsledek kladný. Blahopřání Helze. Nyní číslo 72 pana, Port, pana Portaše. Zpravodajka proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 73, kdo na ferma, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Ověříme si elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni konec hlasování. 19 k 19 plus 1 zamítnuto. Číslo 74 pana Šemaňského, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, Zdrž- socialisté zdrželi se? Přijato. Číslo 75 Helge Triple, zpravodajka je proti, kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím, o 75. Já nehlasuji. Konec hlasování. 20 ku 20, ku 20 plus 1 respektive, v každém případě i 20 ku 20 znamená záporný výsledek. Číslo 76 pana Alvara, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato. Číslo 77 pana Alvara. Tentokrát je zpravodajka proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Hlasujte prosím o 77. Konec hlasování. 21 pro, 19 plus 1, tedy 20 proti, tentokrát přijato. Číslo 78 pana Portaše, zpravodajka proti. Kdo je pro? Kdo je pro? Eh, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 79, Korona Ferma. Zpravodajka pro, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 80, Korona Ferma. Zpravodajka je rovněž pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 81 pana Hartonga. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 82 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 83 Grana Ferma. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 84 je kompatibilní s 83. Je to Anna Jensenová, zpravodajka pro kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 85 Grona Ferma. Zpravodajka pro kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 86 bylo staženo. Číslo 87 Helge Triple, zpravodajka proti. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Navzdory podpory GUE tento poznací návrh neprošel. Číslo 88 pana Kasolidese a Reimera Begeho. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 89 pana Portaše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Pan, pane Portaše, je to váš návrh. Pan Portaše je pro. Kdo je proti? Mnoho lidí. Pro, eh, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 90 paní Vertmanové. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Vy jste pro to. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto navzory podpoře, eh, podpoře naší první místo předsedkyně. Číslo 91, paní Grely je. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 92 Jamesa Elisa. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 93 pana Vogana. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Hlasujeme elektronicky. Eh, bylo mi řečeno, jsme u 94, že zpravodajka je pro. A pardon, promiňte. Změnili jsme e, nyní oddíl, takže už máme jinou zpravodajku, Helgu. Já jsem se obracel k Sidonii a viděl jsem, že Sidonie tady zlomyslně hlasuje proti a zpravodajka přitom je pro, ale zpravodajka je Helga. Měníme tady stranu, měníme list, měníme zpravodajku. Číslo 93, zpravodajka je pro, ale názory jsou rozdělené, takže hlasujeme elektronicky, prosím. A končím hlasování, protože bylo zahájeno. 20 ku 20. Neprošlo. 21 dokonce. Nyní už mohu hlasovat? Ano, takže Sidonie už nehlasuje. Výborně. Není všichni, kdo hlasují, hlasují, eh, všichni, kdo hlasují elektronicky, tedy hlasují. Číslo 94 pana Vogana. Spravodajka je tentokrát proti. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Tady už nemusíme provádět korekci a počítač nám říká 70, 17 pro, pardon, 25 proti, zamítnuto. Číslo 95 pana Vandalena a pana Bokroše. Eh, nevím, jaké je stanovisko zpravodajky. Co k nám k tomu řeknete? Volné hlasování? Ano. Já jakožto zpravodajka důvěřuji moudrosti výboru. To možná důvěřujete příliš, říká předseda. No, samozřejmě předseda výboru vás může jedině pozbuzovat. Takže kdo je pro 95, u které nám zpravodajka nechá volnou ruku? Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Takže ve své moudrosti rozpočtový výbor zamítl tento pozměňovací návrh. Pan Ellis, prosím. Já chci jenom říct, pane předsedo, že eh, tady vidím, že je eh, stanovisko zpravodajky proti, ale eh, budeme, budeme muset postupně řešit to, jak se nám nashromažďují, jak se nám náklady na externí kanceláře zastoupení Evropského parlamentu protože to už je trošku anachronismus v současné době. Dobrá, děkuji 96. Zpravodajka proti, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 97, čem se Elise, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 98 pana Vogena. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Zdrž- eh, proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Číslo 99. Pardon? K 99 je ústní změna. U 99 paní Vertmanové je ústní pozvací návrh pana Alvara. Já chápu eh, záměr zpravodajky, ale možná by paní Vertman mohla souhlasovat s tím, místo, aby tam místo slovo demands bylo slovo request. Madame Wertmann. Paní Vertmanová mi naznačuje, že souhlasí s tím, abychom slovo demands eh, nahradili slovem requests, které je diplomatičtější. Co si o tom myslí zpravodajka? Zpravodajka je pro. Kdo je pro tento poznací návrh s tou ústní změnou? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Nyní poznací návrh číslo 100 pana Vogena. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady jsme svědky zajímavého meteorologického jevu, kdy EPP eh, e nám zmizela. Pardon. le eh, Opravdu sekretariát mi potvrzoval, že ne, se nezvedla jediná ruka. Možná tady byl nějaký mrak nebo mlha mezi námi a pravou stranou sálu. No, v každém případě Eh, vzhledem k tomuto meteorologickému jevu můžeme říci, že to bylo přijato. A nyní číslo 101 paní Andrásenové. Volné hlasování. Opět eh, moudrost výboru, kdo je pro? Tentokrát jsou tady určité turbulence mezi socialisty. Na pět vteřin přerušíme zasedání, aby se problém vyřešil. poznamenávám, aniž bych chtěl činit politické komentáře, poznamenávám, že když apelujeme na moudrost výboru, socialisté s tím mají velký problém. Ne, to byla naprosto neutrální poznámka. Kdo je pro poznací návrh paní Andrásenové? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Věc je jasná, bylo to zamítnuto. Ano, Jamesy? Eh, já eh, bych chtěl 102 stáhnout za EKR. Pan Bokroš tu není, já s tím nesouhlasím, takže to stahuji. James Ellis stahuje svůj podpis. Ne, ne, ne, podpis, ale já tady zastupuji EKR. Stahujete celý poznací návrh. Ano, James Ellis stahuje tady 102. Nyní číslo 103 pana Portaše. Kdo je pro? Promiňte, tady jsou dvě části, takže nejprve první část. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. První část byla zamítnutá, Není druhá část. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Druhá část byla rovněž zamítnuta. A nyní poznací návrh číslo 83, usnění poznací návrh zpravodajky který vám byl rozdán, paní zpravodajko. Já bych to ráda přečetla. Jedná se o ústní pozměňovací návrh k eh, odstavci 83. Připomíná, že během eh, přípravy odhadu a dohodovacího řízení mezi komisí a Birem se ta původní částka 1,2 milion euro se týkala Eh, dávek a tato dávka byla snížena na 0,4 milionů. Připomíná také, že výdaje, které se týkají těchto dávek, lze proplatit pouze za, eh, to, za předpokladu, že budou předloženy všechny dokumenty, které řádně odůvodní všechny výdaje. A další výdaje, které se týkají roku 2010, se týkají zejména eh, renovace předmětů pro diplomatické služby. A za předpokladu, že toto bude obnoveno, tak tyto, eh, tyto eh, výlohy pak mohou být sníženy v dalších letech. Je důležité také mít obezřetnost v rozpočtu, která se týká misí parlamentu. A také je důležité, abychom snižovali výlohy v době ekonomické krize a vše, velice bychom uvítali, pokud všechny výdaje by se snížily během roku e, v porovnání s těmi předpokládanými výdaji. Děkuji. Tento text, který nám Helka přečetla, jste dostali. Pan Fernandeš, prosím. Děkuji, pane předsedo. My žádáme o dílčí hlasování. Nejprve první odstavec a, a druhý odstavec. První odstavec tedy od Recalls That až po Coming Years. A druhá část potom bude zbytek textu. Čili EPP žádá dílčí hlasování o těch dvou odstavcích, Rozdejme to takto. Dobrá, takže k prvnímu odstavci, který navrhuje zpravodajka, kdo je pro? No, budeme hlasovat elektronicky o prvním odstavci. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Konec hlasování. 21 pro, 17 proti. První odstavec byl přijat. Není druhý odstavec. Kdo je pro? Proti? Slyšeli se? Přijato velkou většinou. Dnes se tady dostáváme k závěrečnému hlasování o zprávě v takto změněném znění budeme hlasovat elektronicky. Já již nemohu hlasovat, protože nyní už i zpravodajka má hlasovací kartu. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 36 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Blahopřeji oběma zpravodajkám. Dobrá, drazí kolegové, podařilo se nám ve stanovené lhůtě. Ještě neodcházejte, ještě neodcházejte. Máme tam ještě další hlasování. Podařilo se nám, myslím, do hlasování zapracovat přidanou hodnotu z konference předsedů, to je premiéra v rozpočtovém postupu a je třeba z toho mít radost. Nyní budeme hlasovat O opravném rozpočtu číslo 3, rok 2010, zpravodajeme pan Šurian. Máte všichni hlasovací seznam. Vyžádáte o slovo, pane zpravodaji? Ano, prosím. Yes, for I should like to say. Ano, já bych velice rád navrhl blok, eh, v hlasování v bloku, co se týče, protože zpravodaj podporuje všechny pozměňovací návrhy. Pokud s tím budou souhlasit ostatní politické skupiny, mohli bychom hlasovat v bloku. Eh, Souhait des votes ne, pan předseda říká, že liberálové chtějí e, oddělené hlasování, nebo ne? Takže jsem to asi špatně pochopil. Vypadá to, že liberálové byli proti. Dobře, takže hlasujeme unblock o všech osmi poznacích návrzích. Návrh opravného rozpočtu číslo 3, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Poznací návrhy byly přijaty en blok a není závěrečné hlasování o takto změněném eh, poznacím rozpočtu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dva proti, nikdo se nezdržel, všichni ostatní byli pro. Hotovo. Nyní můžeme hlasovat můžeme hlasovat o zprávě. No, nevím přesně, jak se to jmenuje, ale vlastně dvěma spoluzpravodaji jsou Roberto Gualtieri, který požádal o slovo, já mu jej dám, a Láslo Surian je druhým spoluzpravodajem. Pane Gualtieri. Děkuji. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, o tom stanovisku hlasovali jakoby o příloze. Je to tedy příloha Eh, zprávy, pokud s tím budete souhlasit. OK. Mister... Yeah. OK. Eh, c'est la procédure normale. Hein? To je běžný postup. Eh, stanoviska se předávají do přílohy. Vyžádáte o slovo Lasilo? Ale opět bych chtěla říci, že pokud s tím ostatní souhlasí, tak navrhuji, abychom hlasovali v bloku, vzhledem k tomu, že zpravodajové jsou proti všem pozměňovacím návrhům, které jdou proti tomu hlavnímu textu protože zde tedy byl návrh, abychom s tím souhlasili bez pozměňovacích návrhů. Stanovisko AVKA není pozměňovací návrh, je to součást našeho usnesení a plně souhlasím s tím, aby to bylo hlasování unblock a doufáme, že náš výbor toto odhlasuje v pozitivním duchu. May, may I have just, uh, okay ještě <coughs> rád zmínil, že návrhy paní Gresle vůbec nejsou špatné. A doufejme, že během udělení o absolutoria je také zmíní, ale teď by to trošku zablokovalo celý postup. Eh, Výborně. Eh, vyslechli jsme si oba zpravodaje a nyní nechám hlasovat en blok o pěti pozměňujících návrzích rozpočtových. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Tyto poznací návrhy byly zamítnuty. E, nyní usnesení. Tady se domníváme, že všechny odstavce AVKO jsou zohleděny. Ehm, ověříme to, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ano, takže text z AVKA je považován za zapracovaný. A zbývají nám ještě poznací návrhy výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tady um, to je stejně. Um, domníváme se, že všechno už bylo zapracováno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ano, všechno to bylo zohledněno. Nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Závěrečné hlasování? Proti? Dva proti, zdrželi se? Někdo? Takže se jako před chvílí jednomyslně, kromě dvou, kteří byli proti a nikdo se nezdržel. Výborně, děkuji. Ingeborg Gressle žádala o slovo, aby nám prezentovala bod, který se týká jeho vyjednávání o finančním nařízení pro eh, službu pro vnější činnost, takže zůstaňte prosím ještě pět minut, abychom se vyslechli Inge. Já jí děkuji za to, že nám tady udělá stručný přehled. Děkuji. Ráda bych vám řekla něco o těch vyjednáváních, ale vlastně nejde hovořit o vyjednávání. Setkáváme se zatím na technické úrovni a zabýváme se tím, abychom si eh, vysvětlili ty pozměňovací návrhy a důvody, proč byly předloženy. Eh, kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, se snažíme o to, abychom tyto pozměňovací návrhy předložili. Určitě si vzpomínáte na společné zasedání, které jsme s tímto výborem měli. Jde nám o to, aby tyto pozměňovací návrhy byly prosazeny tak, jak jsme se na nich shodli, a to proto, že pro ně máme své důvody. V textu komise nebyly některé věci dostatečně jasné a proto jsme e, navrhli určité jasnější formulace a vyjasnili jsme si to celé. E, rada jako taková dosud vlastně se nevyjádřila k tomu, co chce a jaká, jaké je její stanovisko k našem pozměňovacím návrhům. Včera zasedal Koreper. Na tomto zasedání se ukázalo, že rada Eh, se zamýšlí na čtyřmi až pěti pozměňovacími návrhy. Má k tomu nějaké výhrady, ale myslím, že ty se nám podaří odstranit. Eh, když teď budu postupovat po pořádku, řeknu následující u pozměňovacího návrhu Roberta Gatieriho, který je velmi důležitý. Eh, tam jde o ty výdaje v zahraniční politice. Myslím, že se nám podaří najít s radou nějaké eh, možné řešení. Ten text možná zní poněkud agresivně, ale myslím si, že se nám podaří eh, dosáhnout takového řešení, které nám umožní dostat více informací než dosud a že tyto informace budou mnohem přehlednější než dříve. Bude to v příloze rozpočtu. Eh, extrémně z právních důvodů obtížný je pozměňovací návrh o ručení šéfů delegací jako diplomatů. Eh, tady ta záležitost té zahraniční služby a šéfů delegací, kteří budou pocházet z diplomatických služeb členských států, to je tedy ta otázka, která je tak složitá. Dokud bude ten člověk v té zahraniční službě, bude to evropský úředník nebo úředník na dobu určitou a tím pádem, tím svým ročním platem, uh, E, ručí za chyby, které způsobí. Dobře, ale co nám to pomůže, když se později objeví nějaká chyba a na toho člověka už se nedostaneme a navíc bude chráněn imunitou. V současné době vyjednáváme se sekretariátem právní služby a také s právním výborem a snažíme se najít nějaké řešení, které by bylo slučitelné se služebním řádem. A současně také s naší potřebou toho, abychom nějak lépe zajistili finanční zájmy evropských společenství protože jinak by eh, došlo k tomu, že zaměstnanci, které, kteří v současné chvíli nepřich, ne, nedostávají ty velké peníze komise, by ty finanční prostředky dostali. Takže tam zrovna vyjednáváme o tomto a objevily se tam teda, tedy ty výhrady rady a uznáváme jejich výhrady, ale rada současně také uznává výhrady naše, takže eh, se tím zabýváme a jde to dobře. U toho interního auditora jsme si odhlasovali, že chceme mít s komisí jednoho společného. Jedná se také o účetnictví, kterého se to týká. A v této otázce máme několik možností, o kterých v současné chvíli diskutujeme. Myslím si, že ta touha rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu sice zachovat rozpočtovou neutralitu, o kterou stála i rada, e, je na dobré cestě, že jsme eh, v radě dospěli k tomu, že je, dospěli k určitému uvolnění. Ale, jak jsem říkala, je to ještě někde na cestě. Eh, další složitá věc byl ten Evropský rozvojový fond. Eh, dobře, my udělujeme absolutorium, ale nepřidělujeme tomuto fondu rozpočet. No a ti, od kterých jsem očekávala největší odpor, nám dali najevo, že budou s námi souhlasit jako s parlamentem. V současné chvíli dochází k tomu, že vedeme ještě rozhovory s jednotlivými členskými státy. Dali jsme najevo, že budeme spokojeni s tím, když to vše přeneseme na Reimera Bögehal a na jeho zodpovědnost s víceletým finančním rámcem, ale muselo by to dopadnout přesně tak jako minule. To znamená, že komise by eh, zanesla eh, rozpočet už do svého vlastního plánu a že to nebudeme neustále odsouvat, ale že o tom budeme v brzké době diskutovat. Eh, minimálně ze strany některých členských států se ozývá určitý odpor a to si musíme ještě vyjasnit. Možná, že bychom si mohli pomoci nějakými přátelštějšími formulacemi. v každém případě Eh, vím, že máme před sebou minimálně další krátkodobý cíl. Myslím, že tuto otázku musíme v nejbližší době vyřešit. Zapomněla jsem ještě na něco? Myslím, že ne. Tejlok je podle mého názoru nezbytně nutný. Do pondělka ještě nebudeme hotoví, to si také myslím. V současné chvíli vyjednáváme na technické úrovni a tato technická úroveň sebou přináší samozřejmě řadu výhod. Uh, je tím možné vypustit ty všechny politické otázky. Máme zde tu otázku zodpovědnost Evropského velvyslanectví vůči parlamentu. Samozřejmě jsme si nepředstavili, nepředstavovali úplnou zodpovědnost. Ta zodpovědnost, ta zodpovědnost musí být vůči komisi. A my komisi samozřejmě tuto zodpovědnost nechceme odnímat. Tam se nám podařilo dospět nějakému kompromisu. Stojí tam jiná formulace, reasonable insurance a ne statement insurance, co tam bylo dřív. To je formulace, která je mně osobně mnohem milejší, protože statement of assurance to by znamenalo auditované prohlášení a toho bychom nebyli schopni, takže když to máme tu formulaci reasonable, assurance, s tím můžeme být spokojení. Ale chceme se také ujistit, že nejde jen o formulaci na papíru, že musí jít o něco konkrétního a že nám musí být jasné, jaké konkrétní úlohy tato formulace sebou přinese. Chtěla bych dát jasně najevo, že otázka finančního managementu musí být důležitou otázkou, o které musíme jednat. Eh, Evropská zahraniční služba si musí být vědoma této zodpovědnosti, protože je to součást její práce. Dosud jsem ale neměla ten pocit, že to všichni, kterých se to týká, pochopili. A z toho důvodu trvám na tom, že ta zahraniční služba eh, přijme vlastní opatření proto, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat. Myslím, že tady v radě je potřeba ještě určitého uvolnění, je potřeba ještě nějaké cesty, je potřeba vytvořit nějaký spolehlivý nástroj. Myslím si, že je to možné, ale vy všichni víte, že eh, nejsem přítelkyní prvního čtení, tedy zhody v prvním čtení. Eh, jsem spíš zastáncem řádného legislativního postupu a to vy všichni víte. Pozměňovací návrhy, které předložili kolegové a které jsem předložila já, jsou pro mě tak důležité, že se jich nechci vzdát. Děkuji. Děkuji Inge, to si myslím, že bylo, to byla velice jasná prezentace. A jak nám připomněla Inge, to bude, toto téma bude jedním z mnoha, o kterých se budeme bavit na trialogu v pondělí. A bude to, myslím, příležitost trošku si vyhodnotit situaci s radou a mm, začít ten problém řešit na nejvyšší politické úrovni po e, této po zpracování v této technicko-politické rovině. Pan Gualtieri ještě k tomu chce něco říci? Eh, no, já bych chtěl pouze poděkovat paní Gressler za její zprávu. Chtěl bych jí poděkovat za, také za to, eh, jak nám toto zde vysvětlila a chtěl bych říct, že podporuji její návrhy a její názory. A také bych chtěl vyjádřit naději, že rada bude souhlasit s tím, aby ta Evropská služba pro vnější akci začala fungovat. Abychom tedy už do prosince toto všechno měli eh, fungující. Děkuji mnohokrát. Tím jsme vyčerpali dnešní pořadné což máme jistě radost. Děkuji sekretariátu a všem spolupracovníkům, eh, výborům, poslaneckých klubů. Děkuji za podporu, kterou jste poskytovali našim dvěma zpravodajkám a přeji vám všem eh, zasloužený odpočinek o víkendu, zejména pro koordinátora EPP. Končím schůzi.